Prosím, abyste zaujali svá místa. Er. Vážené dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli eh, pokračovat v naší práci. Písemné prohlášení 49 2011 ohledně stanovení maximálního trvání 8 hodin pro dopravu jatečných zvířat v EU, eh, tak jak to prezentovali eh, poslanci Jorgensen, Lange, Poc, Schlüter, získal většinu podpisů poslanců parlamentu. Na základě článku 123 je Eh, možné toto předat eh, tvůrcům a bude to zveřejněno v zápisu, co by eh, přijatý text tohoto zasedání. Kolega Schlitter se hlásí o slovo k této otázce. Thank you. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Toto to je spojené úsilí Dana Jorgensena, De Langeho, pana Poce a dalších. My bychom chtěli poděkovat všem, kteří se pod toto prohlášení podepsali. Komise před osmi eh, lety řekla, že jestliže chcete snížit dobu přepravy, pak musíte vykonat nátlak. A nyní se nám to podve, eh, povedlo a tuto deklaraci podepsalo více než jeden milion milion občanů a také političtí představitelé. Nyní tedy jsme vykonali tento tlak na komisi a nyní je řada na komisi, aby schválila tuto legislativu. Děkuji vám. Slovo má kolega Jürgensen. Děkuji, pane předsedo. Dva komisaři byli zde v sále a říkali, že bude předložen eh, návrh eh, nového zákona. Dvakrát eh, toto bylo přislíbeno, ale nedostali jsme nic. Nyní máme konečně většinu v parlamentu, které jsme dosáhli proto, abychom znovu požádali o tyto zákony. Děkuji, kolego Jorgensene. Písemné prohlášení 50 roku 2011 předložené poslanci Binev, eh, Atat Montaldo Deva, Mauro Takola ohledně zavedení programu eh, šach ve